Dobré odpoledne, dámy a pánové. Prosím, abyste zaujali svá místa, abychom neměli spoždění eh, jako dobrý vlak. Dobrý vlak nesmí mít spoždění. Prosím, všimněte eh, omluvu za to, že tady nesedí pan Toyer, ale místo něj eh, zde jsem přítomen já a budu se snažit udělat nebo učinit to nejlepší, co je v mých eh, silách. Prvním bodem je přijetí pořadu jednání. Máte k tomu poznámky, připomínky nikoli, takže schváleno. Němečtí přátelé, než tady utvoříte velkou koalici, prosím, abychom napřed hlasovali. Okay, let us start from vote. Dobrá, můžeme začít s hlasováním. Máme zde paní Ines Ayalu Senda, protože se jedná o její zprávu jako první. Maybe we can... It's a voting. Yes. <laughs> Next report. Další zpráva. Rovněž paní eh, Ayali Sender a eh, pátá pak od, nebo další od pana Pípra. Je možné prohodit pořadí hlasování? Dobrá, je zde, je zde návrh, protože Jens Geier eh, je přítomen, takže můžeme hlasovat napřed o stanovisku Jense Geiera. Souhlasíte? Ano, dobře. Takže první odstavec 1, pozměňovací návrh 1, Ingeborg Gressle. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Navrhujete eh, hlasovat elektronicky? Jsme u bodu číslo 6. Hlasujeme o stanovisku pana Gajera. Navrhovatel je Jens Gajer. Chtěl bych být eh, pružný a přítomní zpravodajové by měli být na řadě jako první. Dobře, takže schváleno. Odstavec 5, pozněvací návrh 2 od pana Muldra. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Blahopřeji Janu Muldrovi. Pozněvací návrh 3, Bert Štás. Kdo je pro? Kdo je proti? Jeden. Zdrželi se? Schváleno, děkuji. Pozměňovací návrh 4, Markus Píper, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Děkuji, schváleno. Pozměňovací návrh 5, rovněž Markus Píper. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Prosím, prověříme to. Dobře? Eh, voting vote. Hlasování je u konce. Schváleno. Pozměňovací návrh 6, 7, Ingeborg Gressle. Kdo je proti? Kdo je pro? Kdo je proti? Takže to bude asi schváleno se stejnou většinou jako předchozí. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? O sedmičce jsme již hlasovali. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní hlasujeme o návrhu stanoviska jako celku, a sice elektronicky. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Končíme hlasování. Je to schváleno. Děkuji vám. Takže Ines Ayala mezi časem dorazila, e, můžeme tudíž přistoupit k jejímu návrhu, a který bude ten první. Zřízení agentury pro evropský GNSS. Za prvé hlasujeme o úvodním ostanovení 8, pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Rejected. Kdo eh, se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Mohli bychom to elektronicky prověřit. Zahajuji hlasování. A končíme hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 12, rovněž Jean-Pierre Ody. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 13. Pro? Proti? Zdrželi se? Rovněž zamítnuto. Prověříme. Dobrá, zahajuji hlasování. Hlasování skončilo. Zamítnuto. Stejným počtem hlasů. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Proti? Promiňte, 14. Pro? Proti? Zdrželi se? Toto prověříme. Podle mého názoru to bylo zamítnuto ale určitě těsně. Končím hlasování. Zamítnuto. To byla čtrnáctka a nyní patnáct. Můžeme hlasovat unblock 15 až 17, takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Rovněž eh, velmi těsnou většinou. Chcete prověřit? Dobrá, prověříme. Zahajuji hlasování 15, 16 a 17 en blok. Hlasujeme nyní. Končíme hlasování. Zamítnuto. Někdy i neskušený předseda může mít pravdu. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Je to schváleno podle mého názoru. Chcete prověření? Ne, není třeba. Takže pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno, děkuji. Pozměňovací návrh 20 pro. Prověříme. Devatenáctku, dobrá. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to velmi těsné, ale zamítnuto. Pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno 22 pro, proti, zdrželi se, promiňte, ale zamítnuto. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 23. Eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 24. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Blahopřeji panu Marineskovi. Pozměňovací návrh 3. Aha, ten odpadá. Pokud je 24 schválena, tak trojka padá. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 25. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Dobrá, prověříme 25. Zahajuji hlasování. Hlasování je uzavřeno. Zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 5. Pozměňovací návrh 5. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 6. Pro. Proti zdrželi se schváleno. Je-li šestka schválena, 26 odpadá, takže pozněvací návrh 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozněvací návrh 8 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pozněvací návrh 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 27 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se, Schváleno 29 pro, proti, Nestrželi se, schváleno. A nyní máme ještě ústní pozměňovací návrh eh, zpravodajky k pozměňovacímu návrhu 18. Bylo to schváleno během hlasování? konečné hlasování o usnesení proběhne elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže blahopřeji. Nikdo nebyl proti, jeden se zdržel. Blahopřeji zpravodajce Ines Jale Sende. Dalším bodem k hlasování je rovněž návrh Ines Ayali Sender. Jedná se o návrh evropské, eh, respektive eh, návrh o odbornou přípravu a zrušení směrnic 2009 lomeno 371, 2005 681. Víme, o čem hlasujeme. Takže pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2.20 pro? Promiňte, 21. spletl jsem se. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se. Po mém soudu to bylo zamítnuto, ale necháme to prověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 27. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Amendment 62. 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63 in favor. 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 65 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se, Prověřme to raději. Zahajuji hlasování. 31. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 32. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 33 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 66 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 67 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 68 pro a 74. 68 a 74 unblock pro, proti, zdrželi se, Zamítnu to podle mého názoru. Chcete to prověřit? Nebo raději ne? Nemusíme? Ano, dobrá, tak zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Zamítnu to. Takže se můžeme přesunout k 34. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 35 pro, proti, zdrželi se, mohlo by to být těsné o jeden hlas doprava doleva, takže prověříme, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. 36. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Podle mého názoru schváleno. Prověříme to. Dobrá, prověříme 36. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. Jste pro nebo proti? Dobrá, končíme hlasování. Je to zamítnuto. 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 38. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 69. Pro? Proti? Zdrželi se? Není to jasné? Zahajuji hlasování, prověříme to. Končím hlasování. prosím zvedejte ruce. Takže 39, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Pravděpodobně zamítnuto jedním hlasem, ale prověříme to. Zahajuji nyní hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto dvěma hlasy, ale bylo to těsné, téměř jsem to uhádl. Takže pozměvací návrh 40, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 40 Pozměňovací návrh 41 blok až po pozměňovací návrh 46. 41, 42 a tak dále až 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Promiňte, to musíme prověřit. Zahajuji elektronické hlasování. Nejsem si jist. Bylo tam příliš mnoho pozměňovacích návrhů. Najednou končím hlasování. Zamítnuto. A dostáváme se k ústnímu pozměňovacímu návrhu A od Ines Ayali Sender. Kdo je pro? Je to nový článek 27. Ústní pozměňovací návrh. Ano, uvědomuji si, že ne každý to asi ví. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 47 kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Jednoznačně zamítnuto. Pozměňovací návrh 70. 70, 71, 72. Takže unblock, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se zamítnuto. Děkuji vám mnohokrát. Tak toto probíhá hladčej. 48 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 50 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 52 pro, proti, zdrželi se, schváleno 75 pro, 75 až po 75 a 76 unblock. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zdržel. Schváleno. Děkuji vám. Pozměňovací návrh 53, pravděpodobně až po 56. Můžeme hlasovat společně a blok. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 77. Hlasujeme samostatně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 57 pravděpodobně až po pozměňovací návrh 5. Souhlasíte, když to odhlasujeme unblock? Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 6 a 7, 8, 9. Můžeme hlasovat dohromady? Ne, odděleně. Takže 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Chcete prověřit? Ne, pan eh, Bradburn je proti hlasování en Takže sedm, kdo je pro? Bylo to předtím zamítnuto. A nyní sedm pro, proti, Pane předsedo, pouze k eh, pozměňovacímu, pozměňovacímu návrhu 6 jsem byl proti unblock. Ten zbytek můžeme hlasovat unblock. Takže od uh, pozměňovacího návrhu 7 až po. Ale zpravodaj, zpravodajka je proti tomu. 7 a 8 dohromady? Dobrá. Takže 7 a 8 dohromady. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Prověříme to. Pozměňovací návrh 7 a 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Minus 1. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 9. 10, 11, 12, 13, 14. Je to v pořádku, tak to unblock? Dobrá, tak kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Úvodní ustanovení 17, oddělené hlasování, respektive dílčí hlasování. První část, tam je dovětek Adopt Measures Conflicts of Interest. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část dílčího hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Úvodní ustanovení 23, ústní pozměňovací návrh od Ines Ayali Sender. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 16 odpadá, je-li B schválen, takže máme nyní eh, pozměňovací návrhy 17, 18, 19, 20 a 2. Můžeme hlasovat en bloc. Děkuji, pane Rivelini, za laskavý souhlas. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže společně zamítnuto. A nyní přistoupíme ke konečnému hlasování jako celku. Bude to elektronické hlasování. Zahajuji. Končíme hlasování. Děkuji. Je to plus 16 minus 1. Blahopřeji. A nyní přejdeme ke zprávě pana Riveliného a budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 6. Budeme hlasovat po částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, Mně se zdá, že je to zamítnuto, ale přesto to prověříme, takže zahajuji hlasování, končím hlasování. Takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 6 do druhé části. Je to schváleno. Ano? Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželi se, raději to prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže 8, 8 plus 1 na té straně minus. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se jasnou většinou schváleno 9 pro, proti, zdrželi se schváleno 14 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Myslíte si, že to musíme prověřit? No dobrá, takže nyní to prověříme elektronickým hlasováním. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Děkuji vám. Desítka. Hlasování na tři části. První část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme to. Ano, prověříme druhou část, zahoji hlasování. Končím hlasování. Tak je to zamítnuto. A nyní třetí část pro, proti. zdrželi se zamítnuto. Jednička pro, proti, zdrželi se schváleno. Jedenáct pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dvojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Promiňte, říká pan předseda, omlouvám se, je to schváleno. Takže jedenáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Trojka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Třináct pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 pro. Čtyřka, omlouvá se pan předseda. Takže pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A konečné hlasování budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Blahopřeji zpravodaji 16 či 17 hlasů pro, nikdo nebyl proti. Takže je to opravdu skvělý výsledek. A nyní se opět vrátíme ke zprávě paní Sender, ale vlastně o té zprávě jsme také hlasovali. Takže hlasování již máme za sebou. Děkuji vám. Máme za sebou skutečně důležité hlasování a důležitým dalším bodem na našem programu souvislosti s dalším bodem se chci zeptat, zda je mezi námi předseda účetního dvoru pan Caldera a můžeme zahájit bod číslo 8, aniž by tady byl a pan eh, předseda účetního dvoru, pan Caldera, přišel právě včas. On time. Skvělý timing. Takže bod číslo 8 a v této souvislosti chci mezi námi uvítat pana předsedu Calderu a týká se to bodu 8, budoucí úloha účetního dvora a pravděpodobně jako první bude hovořit paní zpravodajka, paní Ines Sender. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že z této zprávy kterou dnes předkládám. A omlouvám se už předem, protože zatím jsme jenom v angličtině nebo v několika mále jazycích předložili ty texty. A já chci uvést hlavní body, abychom zahájili rozpravu, která už v podstatě probíhá na tomto výboru ve vztahu k vylepšení pracovních nástrojů, které má k dispozici Evropský parlament a další instituce pro hodnocení, kontrolu a případná potřebná opatření, aby se občané ujistili, že rozpočet EU se vynakládá nejen tedy legálně, ale kromě toho je využíván k cíli, za kterým byl vyhrazen, že tyto cíle jsou plněny a že bude v úvahu obavy starosti evropských občanů. Účetní dvůr historicky byl v tomto smyslu vždy velkou oporou, skvělým partnerem v diskusi, Někdy jsme s ním vedli opravdu vášnivé diskuse o tom, že je nutno zajistit občanům správné používání, správné používání z hlediska zákonnosti i užitečnosti rozpočtu Evropské unie, ale také jsme společně s účetním dvorem pracovali na tom, jak řešit nové výzvy, jak čelit novým výzvám. To znamená tuto hospodářskou krizi, která jasně ukázala, že jsou zde výzvy, které jdou mnohem dále, než jsou ty historické nástroje, které máme k dispozici. A proto tedy v souvislosti se všemi těmi debatami, které jsme vedli s účetním dvorem v rámci tohoto výboru pro rozpočtovou kontrolu, tak jsme se zmínili o možnosti zahájit debatu, společnou debatu s cílem zlepšit tento nástroj, který je pro nás zásadní, a sice tedy účetní dvůr. V této zprávě, jak uvidíte, jsou dvě věci. Za prvé se zde řeč, řeší obecné fungování účetního dvora. Díváme se na to, jakým způsobem jsme pracovali, jak bychom se mohli pokusit eh, o změnu Tato změna může být hlubší či mírnější, nicméně účetní dvůr se v tomto smyslu mění a musí se dále měnit. A druhá část to je jmenování kandidátů do účetního dvora. V různých eh, obdobích eh, jsme se seznamovali s různými problémy a řešeními, nicméně Parlament byl celkově znepokojen a rozloben na radu, i když poté, co vyjádřil jednoznačně nesouhlasný názor s kandidaturou, s kandidaturou jednoho ze členů, tak rada si toho vůbec nevšímala a rozhodla se jmenovat všechny, potvrdit je všechny to, co jsem navrhla, vyplývají určité možnosti, jak to do příště řešit. V souladu se všemi debatami, které jsme vedli, a už jsme téměř na konci tohoto volebního období, jde o to pokusit se přerovnat priority, uznat to, co účetní dvůr v současné době dělá, ale zároveň mu poskytnout větší viditelnost. Je nutné, aby účetní dvůr pracoval od začátku programového období od začátku programování programu evropských institucí a aby v souladu s komisí a s tímto parlamentem stanovoval víceleté i roční programy. A proto potřebujeme zkušenost, know-how a schopnost identifikovat možné problémy techničtějším způsobem, pokud jde o dohled a to už od začátku. A proto jsem vyhradila více prostoru potřebě toho, aby účetní dvůr provázel už od začátku programování v Evropské unii a vydával konkrétní doporučení, aby už od počátku používal své nástroje. Já uznávám, že pan předseda Caldera v tomto smyslu byl opravdu velmi pokrokový, když v době této tak hluboké finanční krize, která vyvolala nutnost vytvářet nové nástroje financování, účetní dvůr zjistil, že spíše než typická práce auditora a posteriori je důležité doprovázet tyto nové nástroje už od počátku, ještě dříve, než se problémy objeví. A zazněly zde názory, že tyto nástroje by měly být doprovázeny potřebnými přeskumnými monitorovacími nástroji. Úkol účetního dvora z velké části by měl být zaměřen na tu první část, to znamená aktualizovat a uplatňovat know-how a schopnosti, rady. A už od začátku se podílet na auditu využívání evropských rozpočtů. Je nutné prohloubit nejen tu právní část implementace rozpočtu, ale čím dál více, kromě toho, že tento rozpočet je regulérní a legální, tak musí také naplňovat cíle, kvůli kterým byl vytvořen. Já chápu, že by to měla být další část pracovní náplně účetního dvora. Tyto zprávy o efektivitě a účinnosti jsou složitější, je tam větší prostor pro diskusy, ale jsou nutné proto, aby občané měli pocit, že nejen, že se ty peníze dobře utrácejí, ale utrácejí se za účelem, za jakým měly být vynaloženy podle rozhodnutí zákonodárců. Účetní dvůr nám říkal, že peníze byly utraceny dobře, to znamená, nedošlo k žádným podvodům, k žádným eh, zkreslením, ale nebylo dosaženo původně stanovených cílů. Možná byly příliš ambiciozní nebo něco podobného. V každém případě stalo se něco, že teprve po auditu, který měl kontrolovat účinnost, eh, jsme zjistili, že je nutné už od okamžiku vytváření programu zlepšit tyto cíle a přizpůsobit je rozpočtu či naopak. A konečně je zde DAS. To je další z úkolů, které musí účetní dvůr udělat, ale po té dlouhé debatě, kterou jsme vedli v tomto parlamentu, se všemi těmi příklady správné praxe, nejlepších postupů a tak dále, si myslím, že už je opravdu na čase, aby DAS se stalo jedním z nástrojů, které má účetní dvůr, ale v žádném případě by to neměl být jediný způsob, jak měřit aktivitu účetního dvora. Podle mě je to další nástroj, který je možno vylepšit, je možno zmodernizovat. A v tomto smyslu budu také očekávat návrhy kolegu. A nejednalo by se o nějaké roční úsilí, které by vyžadovalo veškeré nasazení účetního dvora, ale byl by to způsob, jak zajistit zákonnost a regulérnost transakcí, a to buď cyklicky, anebo tak, že se identifikují rizikové oblasti, kde účetní dvůr skutečně musí jít do hloubky V těch dvou předcházejících mandátech jsme chtěli, aby ten účetní dvůr skutečně reagoval na poptávku, na tu potřebu. A potom je třeba, abychom měli zprávy, které budou hodnotit také stupeň splnění cílu, protože mám za to, že to je právě to, co evropští občané lépe chápou a co očekávají. To jsou věci, které jsem si nevymyslela. Jen jsem se tím snažila řídit. Je to tedy tendence účetního dvora na žádost tohoto výboru, nicméně bylo by dobré, kdyby to bylo vyjádřeno explicitněji a otevřeněji. Tento přístup, který usiluje o přeformulování priorit, jsou tedy v současné době pořád ještě v poli aktivit účetního dvora. Šlo by o to potvrdit tu pomalou změnu, postupnou změnu, ke které dochází v účetním dvor, na účetním dvoře. A to vše samozřejmě se zachováním jeho absolutní nezávislosti. Jak jsem říkala, požaduji, aby účetní dvůr byl nástrojem, který pracuje v rámci programu na programování priorit a hledání řešení. Rozhodně to neznamená, že účetní dvůr by neměl vytvářet svůj vlastní program. Parlament má také svůj program, komise má svůj program výbor regionu a tak dále. jasné, že každý má své vlastní vnitřní programování, ale všechno musí zapadat do rámce evropských priorit, které jsme si společně vytýčili. A myslím, že prostřednictvím pozměňovacích návrhů a dobrých nápadů, které zde zazněly a zazní ještě v, dialogu, v dialogu, který zahájíme, který povedeme, se můžeme podívat na to, jak posílit nezávislost a autonomii účetního dvora, aby nebyla rozhodně tato nezávislost omezena kvůli tomu, že budeme chtít, aby účetní dvůr pracoval v rámci obecného evropského programování. Tím bychom se také vyhnuli častému problému, protože někdy to vypadá, jako když mluví hluchý s němým, nebo tedy němý s hluchým, Evropský parlament tam potom eh, stojí jako takový němý pozorovatel a snaží se zlepšit dialog mezi účetním dvorem a komisí. Pokud se k tomu od začátku nepřistoupí tak, že si musíme říci, jaké nástroje potřebujeme, abychom mohli sledovat jednotlivé ukazatele, potřebné ukazatele k tomu, abychom si mohli ověřit kontrolu programování, tak ten dialog, eh, který získáme, bude vypadat tak, že komise bude prosazovat svůj program, bude ho provádět, účetní dvůr to bude kontrolovat a potom nastane právě ten dialog němého s hluchým, který vždycky vede k určité frustraci. Komise jako instituce se musí bránit, proč takto pracuje. A i když se nám to hodně zlepšilo v uplynulé etapě, tak pořád zde jsou tedy obrané mechanismy a účetní dvůr zase naopak. A kromě toho je tady ten další problém těch lhů, těch termínů, které se občas překrývají, nedodržují a Evropský parlament chce vyslat političtější signál vůči občanům a přesto jsme často v takové situaci, kdy se cítíme frustrovaní. Účetní dvůr už od začátku musí pomáhat při programování z hlediska své nezávislosti, své zkušenosti. Tímto způsobem by se nám podařilo už předem vyhnout celé řadě problémů, na které narážíme později a které nás stojí spoustu energie, spoustu debat, které jsou často sterilní, nedosáhnou v žádných výsledků, žádného postupu, takže si myslím, že by bylo zajímavé už od začátku mít tuto spolupráci. To navíc by bylo ještě potvrzeno tím, že bychom v Evropském parlamentu dosáhli toho, že stanoviska účetního dvora nebudou pouze produktem, který studujeme my, výbor pro rozpočtovou kontrolu, to je logické, protože my jsme tedy partnerským výborem, pro účetní dvůr, ale zároveň bychom mohli obohatit i další výbory těmi zprávami o programech a naplňování cílu. Někdy je to relevantní pro tyto výbory, ale obecně vyvolávají také velkou frustraci, a to dokonce i v samotném účetním dvoře, protože často vydává zprávy, které vypadají skvěle, a parlament si jich vůbec nevšimne. Proč? Protože poslanci mají také input ze strany svých eh, voličů, ale už jsou v jiné fázi. Takže si myslím, že je důležité pokusit se to sladit, eh, abychom dosáhli toho, že evropští občané lépe pochopí, jakým způsobem se snažíme zaručit eh, dobré využívání rozpočtu na splnění priorit, které mají občané. A druhá část všech těchto návrhů, které možná mohou vypadat trochu překvapivě, nicméně jde jen o to vyvodit eh, závěry z toho, o čem už jsme hovořili, tak to je otázka nominací, otázka jmenování. Pro tu novou etapu navrhujeme, aby účetní dvůr byl také novým způsobem strukturován. Tam jsem se snažila co nejvíce přiblížit mandátu smlouvy s tím, že vzhledem k tomu, že smlouva nám říká, že účetní dvůr je tvořen jedním členem z každého členského státu, tak můj návrh, který kromě toho má také přidanou hodnotu, jak vám ještě vysvětlím, aby Účetní dvůr byl tvořen plénem a výkonnou složkou. To plénum by se skládalo z předsedů senátu účetních dvorů jednotlivých členských států. Tím pádem bychom se řídili smlouvou, tedy tím, že Každý členský stát bude mít v účetním dvoře svého zástupce, ale na druhé straně by nám to také umožnilo zlepšit spolupráci, kterou už Evropský, nebo tedy ano, Evropský účetní dvůr navázal s národními účetními dvory, ale zároveň by se nám podařilo lépe do toho zapojit účetní dvory, lépe je zapojit do sdíleného řízení evropského rozpočtu spolu se sdílením, nebo tedy s řízením těch kofinancovaných, spolufinancovaných eh, národních rozpočtů. V okamžiku, kdy se bude implementovat eh, rozpočet, ta část spolufinancování k evropskému rozpočtu. V tomto okamžiku by se tedy měla zlepšit regularita, regulárnost, výkonnost, správné použití a tak dále. Myslím si, že by to byl zajímavý prvek. Pokud je o tu výkonnou složku, tak ta by měla být omezenější. Já jsem si říkala, že maximálně by tam mohlo být 9 lidí. To číslo ještě můžeme probrat, můžeme to změnit, pokud vám to přijde vhodné. Někdo třeba říká, že by tam byly pouze tři nebo pět, jako je to u některých účetních dvorech. Já jsem si říkala, že maximálně by to tedy mělo být devět, aby byly náležitě a vyváženě zastoupeny velké a malé země, aby tam nevznikly žádné spory, aby to bylo vyvážené, pokud jde o zastoupení mužů a žen. To tam teď opravdu není, a kromě toho by také byla zajištěna taková správná směsice profesionálních auditorů, členů z akademického světa, z univerzit a konečně také z politické oblasti, aniž bychom specifikovali ze kterých institucí, ale prostě aby to byla taková ta směsice, kterou zatím účetní dvůr má, protože si myslím, že to právě velmi dobře funguje. Kromě toho by zde byl postup jmenování, který by už nevypadal tak, že by nám jednotlivé členské státy posílali své jmenované, ale rada by předložila návrh a Nebyly by to tedy členské státy, byla by to evropská instituce, členské státy by už nerozhodovaly sami o sobě, protože často se rozhodují bez ohledu na přidanou evropskou hodnotu, takže rada by dělala ty návrhy jmenování. Měl by to být takový short list, aby tam byly pouze vždycky dva, žena a muž, aby parlament skutečně mohl provést audit, aby se to netýkalo pouze jedné osoby, abychom neřekli, je hezká nebo je ošklivá, aby tam skutečně byla možnost volby, aby sama rada si jasně řekla, jaký má být profil členů účetního dvora a rada rozhodně by neměla nechat bez povšimnutí eventuální negativní názor Evropského parlamentu, jak se nám to stalo v minulosti, kdy jsme měli opravdu velmi nepříjemnou zkušenost a já si myslím, že to rozhodně v demokracii není na místě. A v profilu kandidátů by Rada měla vzít v úvahu také určitou znalost evropských institucí, protože mohou, mohou nám určitě poslat skvělé odborníky z Mezinárodního měnového fondu nebo ze Světové banky, ale to jsou třeba lidé, kteří vůbec nemají žádnou zkušenost s evropskými institucemi, s evropským projektem a my jsme trochu takový zvláštní druh. Nicméně máme zde své možnosti a minimální požadavek na kandidáty je, aby věděli, jak funguje parlament, jak funguje rada, jak funguje komise a samozřejmě, jak funguje účetní dvůr. A s ohledem na to potom budou moci sehrát také důležitější roli ve své práci. Myslím, že jsem tak víceméně schrnula ty nejkonkrétnější body této prezentace. Jak říkám, ten text byl omezený. Doufám, že díky pozměňovacím návrhům se nám to podaří ještě vylepšit a jsem tedy otevřená vašim radám a vašim komentářům. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, paní zpravodajko, za vaši velice komplexní zprávu. Jeden z vašich návrhů byl naplněn, protože dnes máme opravdu vyváženou delegaci z účetního dvoru, jsou v ní muži i ženy. A nyní žádám pana předsedu účetního dvora o slovo. Děkuji pane předsedo, za to, že máme možnost i my se dnes vyjádřit v rámci této rozpravy. Děkuji vám za to, že mohu hovořit ale já opravdu budu muset být stručný, protože musím za chvilku na letiště. Já bych chtěl poděkovat tomuto výboru a především paní zpravodajce Ajale Sendře Sendr za iniciativu a za předložení této zprávy. Návrh zprávy obsahuje návrhy, které by měly velké dopady na jmenování členů dvora, na řízení fungování dvora a také na roli a práci účetního dvora. Vy zajisté víte, že účetní dvůr zatím se nemohl všemi návrhy plně zabývat. Účetní dvůr hodlá tomuto výboru také v následujících týdnech sdělit své stanovisko k této zprávě. Výroční setkání členů tohoto dvora s účtem 14. S ú, četním dvorem 14. října právě se budeme na této schůzce této zpráv, touto zprávou zabývat. Já bych chtěl nejdříve reagovat a chci říci, že mno, mnohé z této zprávy je také založeno na příspěvcích účetního dvora které byly předloženy na slyšení o budoucnosti účetního dvora a při dalších příležitostech. Podle mého názoru musíme roli účetního dvora vidět v souvislosti s rolemi parlamentu a komise a v souvislosti také se smlouvou vzhledem eh, ke změnám v rámci v EU. My jako externí, naše role externího auditora musí být také v, čin, v souvislosti s činností komise a také s kontrolní rolí parlamentu. My, naší rolí je být externím auditorem a právě proto máme dávat náměty pro politický proces. Paní Sender uvedla celou řadu příkladů, co se v této souvislosti dělá. A také to, co děláme v souvislosti s mezinárodními standardy. My musíme a chceme dále být účinní a účinně pracovat a také musíme si uvědomit, co veřejný audit může a nemůže dosáhnout. Proto že my nejdříve poskytujeme tedy nejvíce informace o účetnictví a také o dosažených výsledcích. A tyto informace mohou být základem naší činnosti. Účetní dvůr musí poskytovat nezávislé informace, hodnocení a také prohlášení o věrohodnosti a podporovat také tento parlament tak, aby tento parlament splnil své povinnosti v souvislosti s udílením absolutoria. My také musíme podporovat parlament tak, aby jsme hledali eh, lepší hodnotu za vložené finanční prostředky a to je naše činnost, naše role. A to znamená, že my musíme provádět finanční audity a také audity účinnosti v souvislosti s mezinárodními standardy. A toto jsou nástroje, které se dobře používají, když jsou propojeny. A my také provádíme audity ex post a bez těchto kompetencí by neměl účetní dvůr základ pro svou činnost a nemohl by informovat parlament o nebezpečích, která vznikají a také by nemohl dávat orientaci ex ante jak zlepšit finanční činnost EU. V, do, v této oblasti již zahájil účetní dvůr svou činnost. Já již jsem vás také informoval o našem pracovním programu na rok 2013 a v současné době již řešíme některé problémy, kterými se zabývá také tato zpráva. Několik příkladů to je DAS, to je prohlášení o věrohodnosti a také výroční zprávy. My se snažíme, aby právě toto byly dva nástroje, jak hodnotit účetnictví a účinnost fondů. A také náš tým eh, se zabývá také rozpočtem Evropské unie, ale snažíme se dívat také za rámec rozpočtu a díváme se na to, jakou zodpovědnost má komise v souvislosti s eh, touto situací. A my také vám Eh, hodláme poskytovat takzvané landscape reviews. A je důležité, aby účetní dvůr využíval svůj mandát pro ex post hodnocení a také jakýkoliv další mandát, který by účetní dvůr dostal, musí být v souladu se zdroji a také ex ante zde hodnocení souvislostí s finančním varování a s dalšími eh, perspektivními činnostmi. A je třeba zde postupovat opatrně, tak abychom nepodkopovávali autonomnost a nezávislost účetního dvora. Smlouva hovoří velice jasně. Instituce EU mají spolupracovat v zájmu všech a já jsem přesvědčen, pane předsedo, že princip meziinstitucionální spolupráce by měl být cílem našich eh, veškerých činností tak, abychom opravdu působili ve prospěch všech občanů. Pro dvůr je zásadní, aby účetní dvůr zůstal věrohodnou a spolehlivou, nezávislou eh, evropskou institucí já bych chtěl ještě jednou poděkovat panu předsedovi a paní zpravodajce za to, že jsem měl možnost k vám prohovořit a chtěl bych vám také nabídnout eh, naše stanovisko k této zprávě v písemné podobě později. Já se těším na výměnu názoru mezi námi v následujících týdnech. Děkuji vám, pane Haldero již se hlásí o slovo další dva řečníci, pan Gebrandy jako první. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. A rovněž chci srdečně poděkovat paní Ajale Sender. S převážnou částí její zprávy souhlasím snad by mm, bylo dobré se ještě více koncentrovat na eh, Účinnost eh, účetního dvora. Eh, já jsem v roce 2009 se stal členem parlamentu a byl jsem překvapen, že účetní dvůr se tomu příliš nevěnoval v minulosti mm, více než v současnosti. Možná, že by to chtělo samostatnou zprávu na toto téma, ale celkově e, jsem s vámi srozuměn. Ta kritika, e, která byla vyjádřena, e, Tady zaznívá často, že účetní dvůr je příliš velký a to eh, na úkor eh, nezávislosti. Eh, to je pro mě velmi důležité, právě ona nezávislost, která musí být za každou cenu zaručena. Paní Ayala Sender ve své zprávě praví, že parlament a rada by o výroční eh, zprávě a strategických eh, rozhodnutích eh, měli být informováni a také na tom se spolu podílet. Ehm, ty výroční plány mohou být také ehm, politického charakteru, protože se může jednat o politická rozhodnutí a myslím, že parlament a rada ehm, by na toho vůbec neměli sahat. Tady by měla být zaručena plná nezávislost. O tom by měli rozhodovat pouze členové účetního dvora. Dále je zde eh, Rada vlád, to jsou eh, zástupci všech 28 národních vlád, které se, eh, kteří se scházejí, ale myslím, že to také neprospívá nezávislosti. To nejdůležitější co mi působí starosti, je politizování eh, jmenování zástupců. Viděli jsme to eh, v uplynulých letech u španělského, irského kandidáta a nyní i u nizozemského. Eh, můžeme sledovat tentýž problém. Pan de Vries, velmi dobrý člen účetního dvora s ideálními předpoklady, pro účetní dvůr je nyní e, odmítnut ze stranicko-politických důvodů. A kdo e, bude následovat, to uvidíme. Ale samotná skutečnost, že stranická politika vede k tomu, že vynikající člen účetního dvora e, si nemůže prodloužit mandát, to považuji za velmi nedobré. Pane předsedo, Hovořili jsme o roli parlamentu a my nyní plníme spíše konzultační roli v rámci jmenování členů účetního dvora. E, v souvislosti s Chorvatskem jsme viděli, jak to může být frustrující a chci se skutečně vyslovit e, za to, abychom roli parlamentu e, zvýraznili i při jmenování členů účetního dvora. Je k tomu skutečně důvod. A pak ještě poslední poznámka, pane předsedo musím přiznat, že mi čím dál tím více vadí, eh, že se tak málo děje eh, v souvislosti eh, s účetním dvorem, protože Evropské zákonodárství je velmi komplexní. Účetní dvůr často poukazuje na to, že tato komplexnost se ubírá mnohdy špatným směrem a my vidíme, že ani komise, ani rada a ani parlament proti tomu nic nedělají. takže jde o legislativu. My prostě těm radám nenasloucháme a nejednáme, nejednáme efektivně. V parlamentu například zástupci účetního dvora každým rokem opakovaně eh, eh, referují o tom, že eh, není, nejsou plněny cíle a že neexistuje ani kauzalita mezi výdají a cíly. A také v rozpočtovém výboru 10 má být eh, zařazeno do eh, rubriky nebo okruhu eh, rezervy, ale je nutno se postarat o to, aby bylo dosaženo těch vytyčených cílů. Ještě bych se mohl vyjádřit k tomu, co se děje s doporučeními účetního dvora, ale tady myslím, že všichni víme, oč běží. Chci ještě jednou poděkovat Ajale Sender za vynikající zprávu. Děkuji a nyní pan Gerbrandy a poté pan Odi. Merci, monsieur le président. Moi, je... Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval kolegyni Ayala Sender za její odhodlanost, za všechno, co udělala v této oblasti. Jsem opravdu velmi rád, že vedeme mezi sebou debatu, abychom si vyjasnili takový ten nepokoj, nespokojenost, pokud o rozpočtovou kontrolu v rámci evropských institucí. Samozřejmě musíme říci, že máme také kolektivní zodpovědnost, ať už jde o Evropský parlament, národní parlamenty, evropské vlády, Evropský účetní dvůr. Možná bychom měli tyto vzájemné vztahy eh, lépe ještě rozvíjet, abychom si mohli věci říkat opravdu od srdce. První, taková formální připomínka, pane předsedo, paní zpravodajko. Já bych rád podpořil návrh pana předsedy Evropského účetního dvora, pana Kaldery. Nebo ne tedy podpořit, ale využít jeho návrhu k tomu, že by nám tedy dal návr, nebo názor účetního dvora písemně, než si stanovíme lhůtu na předložení pozměňovacích návrhů, aby každý člen našeho výboru se mohl seznámit eh, se stanovisky členů účetního dvora. Já nevím, eh, kdy bude tedy tato zpráva vypracována, jaký má harmonogram, ale podporuji myšlenku, že bychom měli tento dokument, na jehož základě bychom potom mohli vést debaty. K těm návrhům, které jsou předkládány, já si myslím, že je nutné, abychom se všichni přidrželi mezinárodních norem. To musí být naše hlavní vodítko. Nemůžeme obcházet a ohýbat mezinárodní normy, jinak naše instituce budou vypadat dost špatně, protože celý svět nás sleduje takže bychom vypadali jako taková nějaká kuriozita. My sami se chceme řídit. Ty mezinárodní normy, někdy účetní, někdy mezinárodní normy pro audit, které vydává Nejvyšší úřad pro kontrolu veřejných financí, tak abychom se jich opravdu drželi. Co říkají tyto normy? Je nutné, aby ten nejvyšší kontrolní úřad byl nezávislý. A já jsem poměrně rezervovaný k myšlence, aby účetní dvůr se mohl opírat eh, o Evropský soudní dvůr při vydávání DAS, eh, prohlášení o věrohodnosti. Ta spolupráce mezi interní kontrolou, kterou může provádět komise, a externí kontrolou, kterou provádí účetní dvůr, to vše je upraveno v mezinárodních eh, pravidlech. Možná o to právě jde. Účetní dvůr může jistě spolupracovat s Evropskou komisí, ale nemyslím si, že Evropská komise, protože není nezávislá, ti úředníci, kteří v ní pracují, nejsou nezávislí, tak eh, si myslím, že nemůžou vydat nějakou auditní zprávu, která bude základem pro DAS. Národní nejvyšší kontrolní orgány, ty podle mě, já už opravdu dlouho chci, aby DAS ke konsolidovaným účtům evropského rozpočtu, aby tedy toto prohlášení vycházelo z šetření národních účetních dvorů. A jsem rád, že na poslední stránce je tento bod velmi dopodrobna rozpracován, že to sám účetní dvůr dělá, rozpracovává, uvádí svůj názor na to, proč si myslí, že je třeba jít tímto směrem. Protože účetní dvory, národní účetní dvory jsou nezávislé a to není ten případ národních institucí. Ve sdíleném řízení a v auditních řetězcích máme národní auditní orgány. Já jsem byl ve svém členském státě, navštívil jsem uh, ředitele této instituce v mé zemi, viděl jsem, jakým způsobem je odměňována. Takže není podle mě nezávislý. Podle mě se zodpovídá ministrovi a to rozhodně není případ účetního dvora, Národního účetního dvora, který podle mě je zcela nezávislý. Pokud jde o program práce v odstavci 12, Účetní dvůr má sledovat eh, program komise. To nevím. Program komise určitě má určité problémy, takže komise potom ty problémy může konzultovat s účetním dvorem, ale je to spíše politický program, není to podle mě zase tolik otázka auditu. A podobný pocit mám i u odstavce 15, kde se hovoří o tom, že dvůr by mohl, účetní dvůr by mohl zasáhnout do legislativních návrhů komise. Já si myslím, že v každé demokracii má parlament za jednu z hlavních rolí politickou kontrolu, rozpočtovou kontrolu, kontrolu exekutivy. A na to my máme tedy účetní dvůr. Na to má parlament účetní dvůr, který k tomu vydává stanovisko. Takže si myslím, že by možná bylo dobré všechny tyto myšlenky upřesnit, ale já bych opravdu velmi chtěla, abychom měli nezávislý účetní dvůr a DAS, roční prohlášení o věrohodnosti, které by bylo v souladu s auditními normami, s jednoduchou zprávou o tom, zda ty účty jsou certifikovány, je to tedy buď ano nebo ne, zda byly překročeny Prahy povolené chybovosti, zda ano či ne. A v tom procesu mě chybí určité věci a proto předložím pozměňovací návrhy. Pokud parlament neodsouhlasí DAS, tak zde musí být sankce. Máme trochu kuriozní situaci, kdy nemáme sankce, když je vydáno negativní DAS. Pokud je vydáno negativní DAS, tak si myslím, že parlament by měl podat návrh na vyslovení nedůvěry komisi, aby komise byla sankcionována. Já jsem před chvílí prohrál eh, při hlasování o GNSS, tam jsem říkal, že pokud bude mít ředitel negativní DAS, tak musí podat demisi. Je mi líto, že jste neodhlasovali ty moje pozměňovací návrhy. Prostě si myslím, že není možné mít negativní dans a ředitel a správní rada budou i nadále pokračovat, jako kdyby se nic nedělo. To podle mě je ztráta důvěryhodnosti toho postupu jako takového. Pokud jde o institucionální organizaci a o myšlenku mít takovou správní radu, která by uh, z účetního dvora udělala jakousi veřejnou agenturu, ať už jakkoliv nezávislou. K tomu jsem trošku tedy skeptický. Já si myslím, že současná organizace účetního dvora, nezávislého účetního dvora, je podle mě vyhovující. Nemyslím si, že je možno, aby tam byla nějaká formule, formulace, kdy bude prostě správní rada. O tom bychom tedy ještě museli diskutovat. Pokud jde o způsob jmenování, já plně souhlasím se svou kolegyní. Opravdu mě bylo líto té situace kolem španělského kandidáta. Já jsem prostě nevím zpravodem k té jeho nominaci. Já si myslím, že je nutno, aby ten člověk, který jmenuje auditora, aby to byl ten, kdo bude používat tu auditní práci. V, v nějakém soukromém podniku je to valná hromada, která jmenuje toho auditora a ten je zcela nezávislý. Dnes, ať už jsou to tedy vlády, které jmenují nebo stahují auditory dělají si tak trochu, co chtějí proti názoru parlamentu, přes názor parlamentu, to podle mě nemůže být eh, v souladu s normálními podmínkami pro audit. Takže já bych byl proto, abychom s našimi přáteli, národními poslanci, protože oni kontrolují národní vlády, oni jsou tedy v dobré pozici, aby vyvíjeli tlak na to, aby vlády přijaly tyto návrhy, tak je nutno, aby parlament byl suverénní, aby mohl jmenovat auditory, ať už to bude tedy na návrh vlád či ne. Pokud ano, tak to si myslím, že je dobrý způsob. Eventuálně rada, ale jako kolegium by měla mít právo na námitku, aby se zabránilo nějakým excesům, Někdy se to může stát, protože parlament má někdy takové zvláštní politické aspirace. Takže aby se rada tedy mohla postavit proti nějakému podivnému chování parlamentu. Ale Viděli jsme to u chorvatského kandidáta. Aby vláda prosadila své stanovisko i poté, co se hlasovalo v parlamentu, to si myslím, že není přijatelné. Parlament je tím největším uživatelem auditních prací, prací tedy účetního dvora, takže si myslím, že je logické, aby se mohl k tomu vyjadřovat, aby je mohl jmenovat s ohledem na ta důležitá kritéria. A to je tedy z mé strany vše. Chci říci kolegyni, že určitě pochopila, že jsem poněkud skeptický k některým jejím návrhům, ale velmi si cením její práce, těch otázek, které pokládá a my se všichni pokusíme překonat takovéto neblahé ovzduší ohledně rozpočtové kontroly v Evropské unii. Děkuji mnohokrát a táží se, zdali by ještě někdo chtěl promluvit. Není-li tomu tak, v tom případě se naplnil náš čas. Je 16.31. Než vyzvu Ines Ayalu Sender, aby eh, uzavřela tuto debatu, eh, pan Ody se ptal na další postup, takže 17. října je uzávěrka pro předložení pozměňovacích návrhů, přesně v poledne. Pokud obdržíme od pana Kaldery ještě další dokumenty, tak se nabízí otázka, zdali eh, tuto uzávěrku eh, zachováme eh, takto stanovenou. Možná, že naši koordinátoři tam objeví ještě něco zcela zásadního. paní Gresle eh, je autorizována případně posunout ten termín, protože 7. listopadu bychom eh, měli získat konečné schválení a ehm, v prosinci by eh, materiál měl být eh, pak schválen plenárním zasedáním. Měli bychom k tomu přistupovat pružně, pokud zjistíme, že je to zapotřebí. Ještě jsem zaznamenal něco zajímavého. Snad, abychom získali více profesionálů, měli bychom zakázat, respektive zrušit zákaz, podle něhož eh, národní um, národní eh, zastoupení nebo představitelé nemohou eh, zrušit nominaci svého člena. Pan, pane Odí, máte slovo. Vím, že jste se hlásil. Velmi stručně k tomu harmonogramu. Já si myslím, že dokument pana předsedy Kaldery bude velmi důležitý, protože nám poskytne informace o tom, jak se na to dívá sám účetní dvůr. Já si myslím, že je velmi důležité, aby ještě před volební kampaní šla tato zpráva na plenárku, protože tato témata mohou být potom převzata stranami, politickými stranami, takže důležité je, jak se na to dívá také paní zpravodajka ale neměli bychom to příliš natahovat, protože je důležité, aby to bylo odhlasováno kus před volbami. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Milá zpravodajko Ines, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Já především chci poděkovat panu Kalderovi, který už odešel, za to, že jsem přijel mezi nás. Víme, že tady nebyl, že jsem přišel, že jsem přišel v našem zájmu. Já jsem si vyslechla obavy kolegů a sama jsem říkala, že nezávislý účetní dvůr je pro mě stejně důležitý jako pro ostatní, ale stejně tak je důležité, aby to byl účetní dvůr, jehož stanoviska budou zohledňována, protože budou v souladu se zájmy Evropské unie. Mně se stalo a bylo to frustrující jak pro mě, tak i pro člena účetního dvora, že jsme dostali stanovisko k určitému programu v okamžiku, kdy už ten program byl ukončen, změněn a zapomenut. Komise už si sama na tento program ani nevzpomněla. Takže je to opravdu frustrující, že je to ex post, které přichází tak ex post, že už nedokážeme to stanovisko účetního dvora použít za účelem, za jakým vůbec je to stanovisko vydáváno. Takže je důležité, aby komise a parlament eh, se vyjadřovali k tomu programu účetního dvora, ale stejně tedy účetní dvůr by neměl být nástroj, který se bude vyjadřovat pouze ex post, měl by to být nástroj, který bude zastavovat už ex ante, aby se tedy nepřijímala rozhodnutí nějak rychle ve spěchu u nástrojů, na boj proti krizi. Jsou to nástroje, které mají dopad na rozpočet Evropské unie i na rozpočty národních států a přitom tyto, tato rozhodnutí byla přijímána bez možnosti mít nějakou prevenci. Účetní dvůr se snažil reagovat, ale jak jsem říkala, jako vždycky přišel se svým stanoviskem ex post. Takže bylo by důležité, aby ta část ex ante, ty preventivní stanoviska, nabyly na významu. Jak jsem říkala, pak zde ještě vznikala ta otázka nezávislosti účetního dvora. To je jedna věc. Na druhé straně jsou zde potom ta stanoviska, která nejsou vůbec ohledňovaná. to je frustrující. Takže to bychom mohli vyřešit díky tomu programu, o kterém jsem hovořila. Pokud jde o složení účetního dvora, tak já souhlasím s některými kritikami, které zde zazněly. Byla bych ráda, kdybychom o tom mohli diskutovat a myslím si, že pozměňovací návrhy nám to umožní diskutovat o možnostech, jak zlepšit jmenování a jak zlepšit eh, možnost parlamentu prosadit svůj názor s ohledem na to, že nechci určitě radě dát to uspokojení, že bude mít pocit, že parlament vždycky podlehne a splní její přání. Já si myslím, že to veto by mělo být opravdu velmi jednoznačné. Pokud je o ten kalendář a ten harmonogram, tak si myslím, že je důležité, aby tato zpráva nebyla odsunuta na vedlejší kolej, protože nevíme, jak velký zájem bude mít o tuto debatu nový parlament. Pan Ody hovořil o rozpravě na našem výboru a o plenárním zasedání. Bylo by dobré, kdyby do té doby, než to půjde na plenárku, jsme dostali ten dokument od účetního dvora, aby nám se nebrzdil ten kalendář, ale zároveň, abychom dali účetnímu dvoru možnost se vyjádřit. Děkuji. Thank you very much. Děkuji a v této chvíli tedy uzavírám bod číslo 8 a vrátíme se k bodu pořadu číslo 7 dle plánu. Můj návrh je následující. Za prvé bych chtěl dát slovo panu Píprovi, poté panu komisaři Šemetovi a paní Kaliulajdy za Evropský eh, účetní dvůr. Souhlasíte? Pane Pípre, máte slovo. Ano, srdečně děkuji za to, že vás mohu uvést do problematiky. Chtěl bych výslovně poděkovat komisi, panu komisaři Šemetovi, za jeho zprávu o ochraně finančních zájmů, která byla Evropským parlamentem také požadována. A tato zpráva tak, jak je nyní předložena, a to říkám z plného přesvědčení, je e, velká a skutečná pomoc pomoc k tomu, abychom nastolili více transparentnosti, pokud jde o podpůrné prostředky, o provádění finančních korektur, o snižování chybovosti v jednotlivých eh, zemích, respektive o posouzení, k posouzení chybovosti v jednotlivých zemích. Samozřejmě nebyli bychom Evropským parlamentem, kdybychom neměli ještě další požadavky navíc, ale k tomu se pak dostanu eh, v rozpravě poté, co nám tuto zprávu podáte, pane komisaři ale eh, v zásadě bych chtěl říci, že jsme velmi, velmi spokojeni. Než se ujmete slova, dovolte ještě několik poznámek. A snad bych na to mohl navázat i několik otázek, které byste nám hned mohl pak zodpovědět. Čeho jsem si všiml, je to, že je několik málo finančních, pardon, několik málo členských eh, států, na které se vztahují finanční korektury roku 2012 a eh, málo, finanční, málo členských států, které jsou odpovědny za 70 eh, chyb a máme tady jednoho výtržníka. Já jsem téměř nevěřil svým očím. Je to Španělsko, které je odpovědno za 58 stažených finančních prostředků. A pak jsem si ještě jednou musel mnout oči v souvislosti s Evropským regionálním fondem. Bylo to 2416 řízení v rámci Evropy a 1952 z toho ve Španělsku. Tady musím konstatovat, že jako poslanec jsem zcela zděšen, jak je to vůbec možné. Prosím zaprvé o vysvětlení ze strany komise, než pak jménem Evropského parlamentu budou nastoleny požadavky. Snad byste mohl to či ono vysvětlit nebo objasnit. Je myslitelné, že země nebo regiony v hluboké krizi si vedou v oblasti eh, zadávání veřejných zakázek a vůbec realizace veřejných zakázek eh, hůře, že tady není zajištěna způsobilost, respektive v rámci finanční způsobilosti a způsobilosti absorpce eh, finanční pomoci si tyto země nevedly tak dobře, ale mm, nakonec nutno říci, že pokud tyto procesy probíhají s chybami, tak si ty země škodí sami. Zajímalo by mne, pane komisaři, jak hodnotíte tyto výtržníky? Kromě Španělska se jedná i o Řecko a Itálii. A k tomu se ještě přidruží asi Polsko s určitými nesrovnanostmi a také Rumunsko. E, jak vnímáte e, tyto nešvary a nesrovnatelnosti v jednotlivých zemích? Jak si je vysvětlujete? čem spatřujete eh, příčinu a eh, jaké závěry z toho vyvozujete. Můžete si být jist, že to jsou informace, které máme nejenom my ve výboru pro rozpočtovou kontrolu, ale mezičasem jsou to informace veřejné. To znamená, jsou eh, vnímány i politickými silami, které nám nejsou tak velmi nakloněny, mám na mysli nám Evropanům. A eh, tady je zapotřebí skutečně přijít s přesvědčivými odpověďmi, abychom s tím správně naložili. Já eh, tím ukončím svůj úvod. My jsme si samozřejmě my jsme zvažovali, jaké požadavky by parlament mohl nyní nastolit, ale Eh, konec konců bude mi ještě jednou uděleno slovo v závěru, takže potom bychom eh, toto téma pojednal, potom bych toto téma pojednal. Snad ještě několik otázek. Eh, ty obrovské rozdíly mezi Evropským sociálním fondem a Evropským fondem pro regionální rozvoj. V rámci ESF máme eh, míru eh, vrácení nebo stažení prostředku 91% a v rámci EFRE je to 28,8%. Evropský fond pro regionální rozvoj je ten posledně jmenovaný. Jak lze tyto gigantické rozdíly vysvětlit? A pak ještě jedna připomínka či poznámka eh, k tomu gold plating, to znamená k pravidlům, které členské státy sami ještě komplikují. E, navíc e, ve zprávě pana Gajera jsme žádali o odpovědi na to, proč k tomu dochází a v jaké míře členské státy přijímají ještě navíc právní prostředky nebo eh, stanovují ještě další dodatečné eh, požadavky a jaký závěr by komise z toho mohla vyvodit. Bohužel jste eh, dal na to ty tež odpovědi jako v loňském roce, takže nic se nezměnilo. To téma gold plating je z našeho úhlu pohledu ještě stále nedostatečně zodpovězené. To jsou ty první připomínky z mé strany a rád bych se nyní soustředil na zprávu o ochraně finančních prostředků Evropské unie. Když hovoříme o této zprávě, chybí nám zejména to, v jaké míře a kde došlo k poškození tohoto rozpočtu, například ušlými eh, příjmy z úroku anebo eh, s pozdílými opožděnými eh, postupy na úrovni členských zemí. A nebylo by v dalším kroku nutno i tu chybovost nějak kvantifikovat, vyčíslit, co uniklo evropskému rozpočtu vinou těchto pochybení to by pro nás představovalo ještě upřímnější a čestnější odpověď na eh, ty nešvary. Ale nechci ukončit eh, svůj projev, aniž bych eh, zdůraznil, že jsme měli velkou radost z toho, že ve 22 členských států zdá se věci dobře fungují. Chybovost, respektive měli jsme tam velmi nízké procento stažených finančních prostředků, kolem 3 procent což eh, jinými slovy znamená, že i sankční postupy, postupy navracení eh, těchto prostředků, kontrolní postupy komise a členských států mají účinek zcela hmatatelný. Přesto závěrem ještě jedna otázka. Jak nyní naložíme eh, s tou malou skupinkou výtržníků v uvozovkách, jaká doporučení, jaké závěry, jaké důsledky z toho Evropská komise vyvodí z toho tohoto eh, pochybení jednotlivých členských eh, zemí. Děkuji. A promiňte, směl bych ještě jednu druhou poznámku na to navázat či otázku. Je to otázka nejenom na komisi, ale samozřejmě také na účetní dvůr. Dobře vím, že účetní eh, dvůr eh, přemýšlí též tímto směrem, eh, jak naložit s těmi nepořádníky. Mm, paní Kalujajte je zde, takže tato otázka patří i zástupcům účetního dvora. Velmi mě to zajímá. Děkuji. Thank you very... Děkuji vám, děkuji vám, pane Pípere. A nyní žádám o slovo pana komisaře Šemetu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu zpravodaji za úvod. Já jsem původně chtěl prezentovat tři zprávy, o kterých se v současné době diskutuje a také sdělení o ochraně finančních zájmů EU, o které jste vy hlavně hovořil. Takže já začnu se zprávou o syntéze či syntézou zpráv. A chci zdůraznit, že je důležité to se zaměřit v našich zprávách nejenom na pozitivní ale pře, aspekty, ale také na slabé stránky. Také účetní dvůr hovoří o jednotlivých chybách ve finančních postupech bylo také předloženo 29 námitek. Ohrožené částky jsou ve výši 2,6 miliard až 3,5 miliard euro, což je 1,9 až 2,6 procent finančních plateb. A přitom se také zvýšily zpětně získané částky eh, na 4,5 miliard ve srovnání s rokem 2011, kdy to bylo 1,8 miliard to tedy ukazuje, jak to vypadalo s rozpočtem v minulých letech. Tato zpráva také obsahuje pokyny pro služby komise a ty se zaměřují především na kvantifikaci chyb v oblasti veřejných zakázek. Potom také je třeba upřesnit kritéria a také je třeba se zaměřit na zjednodušená pravidla ve srovnání s komplikovanými postupy a potom také eh, pozastavení plateb. To například bylo v roce 2012 eh, a šlo o 4,9 miliard euro a některé programy byly také pozastaveny. To bylo v Itálii, Německu, České republice a na Slovensku také finanční opravy byly prováděny a já o tomto ještě budu později hovořit. Nová ustanovení finanční nařízení říkají, že členské státy musí podávat zprávy, reporting. A já chci chci také podpořit to, aby jednotlivé členské státy podávaly národní zprávy. Já spolupracuji také s pracovní skupinou Jana Muldela, která se zaměřuje na zjednodušení postupu v příštím roce. Komise také pracuje na zvýšení efektivity a účinnosti a i nám jde především na, o to, abychom v nové finanční perspektivě zavedli nové účinné programy. Pokud se týče hodnotící zprávy a článku 318 o fungování Unie, tak zde jsme vzali v potaz a zohlednili vaše návrhy. My jsme také schválili ještě další zprávy týkající se lhůt. Zde jsou také zařazeny zprávy z Europe 2020 Eh, zpráva o účetních auditorech byla také v minulém roce zpracována. A tady také se hovoří o tom, jak komise vykonává své kontrolní činnosti v roce 2012 jsme provedli několik hodnocení a z této souvislosti musíme také říci, že vnitřní audit nám skutečně pomáhá v naší činnosti v souvislosti s výročním hodnocením eh, také bylo konstatováno, že interní audit funguje dobře, ale musí být nadále ještě také zlepšován a je také důležité, aby zprávy byly řádně strukturovány tak, aby eh, se v nich všichni vyznali a eh, ty tyto zprávy musí také obsahovat spolehlivé informace. Toto zlepšení se bude promítat především ve zprávách od roku 2013 výše. Pokud se týče personálního vybavení a e, v této souvislosti jsme se také zabývali personálními plány a využíváním lidských zdrojů. My jsme se v této souvislosti zaměřili také na školení, které je nutné. Já chci závěrem říci, že v souvislosti s prioritami komise, která se zaměřuje na zvýšení účinnosti, tak my věnujeme jsme více než 50 zdrojů eh, na zvýšení efektivity. Evropský parlament také o těchto prioritách již hovořil. A já nyní především budu hovořit o pokroku, který byl udělán ve čtyřech prioritách. První byla příprava sdělení eh, o eh, evropském rozpočtu. V eh, tomto sdělení je prokázáno, že by členské státy a komise nemohou zabránit všem individuálním chybám. Naše korektivní systémy chrání evropský rozpočet dlouhodobě spolehlivě. Komise také učinila značný pokrok v um, akcích druhé priority, to se týká chybovosti. Pouze bych uvedl několik z našich aktivit praktiky týkající se přerušení a pozastavení plateb členským státům. Tady um, bylo užíváno slabých uh, kontrol, nyní byly uh, harmonizovány. Uh, postupy auditu a finančních um, korektur byly uspíšeny a dochází k využívání zjednodušených nákladových eh, obcí, zejména pro sociální fond a reg, fond regionálního rozvoje. Pokud jde o zemědělství, tak eh, komise posoudila eh, důvody chyb a v rámci implementace politiky venkova. V důsledku toho některé členské státy, Portugalsko, Španělsko, Bulharsko a Itálie, Eh, již upravili eh, své programy pro rozvoj venkova, aby snížili eh, riziko chybovosti a pro nové programovací období dojde k další harmonizace mechanismů finančních korektur a e, jak jsem již e, vysvětlil, e, komise je odhodlána implementovat i akce třetí priority, to znamená zlepšování hodnotících zpráv a zdokonaleného využití Eh, kontrol výkonnosti. Eh, a to by mělo dále zlepšovat procesy. Obsahuje to prvky zajišťující silnější výkonnostní rámec, jako například definice inteligentních cílů a ukazatelů se zaměřením na eh, účinnost a účelnost při dosahování cílů Evropa 2020. Pokud je o čtvrtý té prioritní akce, pokud jde o příjmy a tradiční eh, zdroje. Chci připomenout ambiciozní akční plán schválený komisí, eh, komisí eh, v boji proti vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým podvodům. Tady komise předložila návrh směrnice boje proti daňovým podvodům a to v červenci 2012. V červnu 2013 komise schválila sdělení Radě a Evropskému parlamentu parlamentu o evropské strategie zvýšení boje proti pašování cigaret. Vysoká úroveň implementace požadavků parlamentu prokazuje, že skutečně sdílíme stejné cíle, pokud jde o solidní finanční řízení evropského rozpočtu a že komise je odhodlána podávat výsledky. Pane předsedo, vážení eh, členové, dámy a pánové, závěrem bych chtěl předložit sdělení o Um, plnění evropského rozpočtu. Priorita komise, pokud jde o um, čerpání rozpočtu, um, je namířena na přidávání hodnot a plnění politických cílů, ale komise nese také odpovědnost společně s ostatními finančními hráči, aby eh, chránila finanční zájmy Evropské unie. A proto eh, aktivity implementované na ochranu evropského rozpočtu musí eh, být brány v potaz při posuzování zvyšování účinnosti dozorčích a dohledových systémů Evropské komise. Toto sdělení a její, jeho přílohy poskytují přehled o právním a organizačním rámci, který máme a ukazují také hmatatelné výsledky korektivních akcí v rámci rozpočtu jako celku a také těch hlavních výdajových oblastí. Chtěl bych se zaměřit na následující nové prvky. Novým Prvým novní, novým prvkem je to, že množství finančních korektur je spojováno s finančními objemy. Například za rok 2012 celkové množství finančních korektur je 4,4 miliardy eur, což odpovídá 3,2 eh, procentům ehm, pladeb, učiněných pladeb. V důsledku víceletého eh, charakteru eh, výdajů se ty korektury obvykle dějí rok po eh, platbách. Korektury eh, v roce 2012 se tedy vztahují k chybovosti předchozích let. To ale neznamená, že naše řídící a kontrolní systémy by nebyly efektivní při ochraně Eh, finančních zájmů Evropské unie po celou dobu. A proto druhým prvkem je specifická informace o propojení mezi platbami a chybovostí a to odhaluje trendy a rozsahy těch implementovaných korektivních opatření. Například celkové množství finančních korektur a pohledávek v období 2009 až 2012 odpovídá dvěma procentům průměrného objemu plateb za stejné období. I když eh, ty korektury se vztahují zejména na platby z předchozích let, mm, ten objem toho dopadu je ukazatelem, eh, který je nutno mm, mm, brát v potaz společně s ukazatelem, který eh, reprezentuje chybovost a je vykazován Evropský Evropským účetním dvorem. Bylo to 3,3, 3,7 a 3,9 v uplynulých letech. Když se ještě ohledneme dál do minulosti, tak zjistíme, že od roku 1994 v rámci sdíleného řízení více než 17,5 miliard eur bylo korigováno a pak ještě byly provedeny eh, korektury nebo jsou prováděny korektury v hodnotě 2 miliard eur. Pokud jde o fondy soudržnosti a regionální fond, tak finanční korektury za programovací období 2000 až 2006 což je nyní v uzávěrkovém období, představují celkově 8 miliard eur, což odpovídá 4% celkových příspěvků. Třetím novým prvkem je poskytování detailních informací a porovnávání mezi členskými státy ohledně přijatých pladeb a implementovaných finančních korektur. Um, vědomí komplexnosti předmětu a nových uh, zaváděných prvků je komise ochotna dále diskutovat s vaším výborem o věci a poskytnout i další vysvětlení. Proto bych navrhoval zorganizovat uh, workshop k tomuto tématu. A závěrem bych chtěl ještě zdůraznit, že Evropská komise může prokázat, že má skutečně efektivní, korektivní a e, preventivní opatření, která e, uchrání e, rozpočet před um, neoprávněnými eh, kroky. A komise eh, je eh, si jistá, že toto sdělení může být určitě užitečným přínosem pro udělování absolutoria za rok 2012 a další debatu. A abych se vyjádřil k tomu, co říkal pan Píper o Španělsku a o provedených finančních korekturách v souvislosti se Španělskem Velká část těchto oprav souvisí s uzávěrkou programu, programového období 2000 až 2006. Je třeba vzít v úvahu to, že máme řetězec kontrol, které probíhají a v té konečné fázi naše služby ověřují velmi podrobně všechny platby, které byly provedeny příjemcům, členským státům a pokud odhalí když tam odhalí nějaké nesrovnalosti v těch nákladech, tak eh, uloží členským státům korekce. A v případě Španělska byly odhaleny velké nedostatky období 2000 až 2006 a to vedlo k velmi vysokým finančním korekcím ve Španělsku. Ale myslím si, že je velmi důležité uvědomit si, jak tyto čísla interpretujeme. Naším cílem v tomto sdělení bylo ukázat, že Komise má k dispozici různé nástroje, jak preventivní, tak i korektivní. Pokud se v členském státě něco nepodaří. Na straně těch preventivních opatření máme pozastavení, přerušení plateb. To velmi narostlo v průběhu období roku 2012, ale velmi důležitým prvkem ve víceletém systému kontrol jsou kontroly ex post a akce poté, co systém kontrol ex post odhalí problémy v členských státech. Já to zde prezentuji, protože jsme dokázali, že když přistupujeme k implementaci těch našich programů z víceletého hlediska, jak se o tom i hovořilo, tak máme ten pocit, že evropský rozpočet je chráněn před nesprávným utrácením a vynakládáním peněz díky korektivní složce těchto opatření. Takže když potom dojde k té korekci, tak členský stát musí provést odpovídající změny ve svých systémech kontroly, aby se zabránilo takovýmto vývojům do budoucna. A samozřejmě ve Španělsku jsou věci, které souvisejí s vysokou úrovní autonomie na regionální úrovni a s rozdíly v implementaci různých pravidel, ale to je politické téma a tak je Španělsko uspořádáno. Ale jsou zde tedy i rozdíly v interpretaci pravidel v různých regionech Španělska. Pokud jde o gold plating, tak myslím, že jsem to téma dostatečně pokryl ve svém úvodu. Hlavní způsob, jak můžeme tento problém vyřešit, a ve skutečnosti jsme na tom hodně pracovali s členskými státy, je zavedení zjednodušených nákladových metod pro vynakládání prostředků v různých programech, protože to umožní vyhnout se složitosti pravidel a použít paušály pro specifické projekty bez nějakých velmi těžkopádných kritérií způsobilosti. A také jsme se zavázali k tomu, že předložíme zprávy ohledně situace v oblasti gold platingu v členských státech, abychom ukázali na konkrétní situace v konkrétních členských státech. Myslím si, že to je velmi důležitý vývoj, který budeme očekávat v příštím programovém období, kdy tedy požádáme členské státy, aby komisi předložili návrh pravidel způsobilosti a my ověříme, zda tato pravidla způsobilosti nevytvářejí zbytečnou zátěž v členských státech kvůli pokusům o gold plating. Pravděpodobně jste se zmínil i o dalších členských státech, jako je Řecko a Itálie. Já si myslím, že vysoká úroveň finančních korekcí jasně ukazuje, že jednáme v členských státech, kde vidíme problémy s implementací evropských fondů. A chráníme evropský rozpočet díky těmto finančním korekcím, protože finanční korekce by měly být vyloučeny z prohlášení pro platbu. Ty příští platby budou sníženy o částky, které jsou předmětem finančních korekcí. Takže je to mimořádně důležitý nástroj, který nám umožňuje zajistit ochranu evropského rozpočtu prostřednictvím kontrol ex post ve víceletém systému kontrol. Thank you very much, Commissioner Semetalet. Děkuji, pane komisaři Šemeto. Já již jsem několikrát byl přítomen vysvětlování ze strany komise, ale zatím nikdy žádný komisař ani zástupce komise nehovořili tak dlouho. Takže já bych chtěl také říci, že máme mezi sebou mladé návštěvníky, kteří sledují naši práci. Já vás srdečně vítám mezi námi. A nyní bych chtěl dát slovo účetnímu dvoru a za účetní dvůr bude hovořit paní Kersti Kaliulajte. Já doufám, že jsem vyslovil vaše jméno správně. Please. Thank you, President. Thank you, report. Děkuji, pane předsedo, já děkuji panu zpravodaji a také děkuji panu komisaři za obsáhlé vysvětlení pokud se týče eh, následného dokumentu po udělení absolutoria. Zde byla předložena obsáhlá zpráva a já se domnívám, že především tyto příspěvky komise jsou velice hodnotné pro legislativní orgány, protože jestliže požadavek eh, parlamentu také vyžaduje určité přizpůsobení, pak je to důležitá věc. Je důležité zde postupovat stejně v oblasti veřejných zakázek, protože veřejné zakázky jsou hlavním zdrojem chyb u výdajů. Komise také zdůrazňuje velice otázku účinnosti z hlediska budoucího řízení financí. Vzhledem k tomu, že také období 2014 až 2020 je založeno na vstupech, tak právě tato oblast je důležitá pro řízení financí a také pro audit. Já vám také děkuji za možnost eh, důl, zúčastnit se diskuse o zpětném získávání prostředků. Zpětné získávání prostředků se děje vždy ex ante a v roce 2012 jsme se zabývali obdobím 2000 až 2006. A výdaje v roce 2006 plus N plus 2 2008 účetní dvůr zjistil, že tady byly především nedostatky v oblasti politiky soudržnosti. To znamená, že komise skutečně eh, zde získává celou řadu prostředků zpět se správně říká, že takovéto zpětné získávání má dopady na národní rozpočty, nejenom na evropský rozpočet. Ale co nevyjadřuje tato zpráva jasně, to však neříká, že tedy, že když se nahrazují peníze novými finančními prostředky, že toto také někdy neprochází neprobíhá eh, bez chyb. Často se tam vyskytují stejné chyby a také řízení a audit v budoucích eh, letech uvidí, jak s tímto budeme v budoucnosti nakládat. A druhá moje připomínka se týká také finančních oprav. Tyto finanční opravy Eh, se týká týkají velkých prostředků, ale komise rozhoduje i v finančních opravách a potom především členské státy rozhodují o zpětném získávání prostředků. Někdy se to provádí a potom finanční opravy vedou k menší chybovosti v projektu a někdy se však takto nepostupuje, protože členské státy se rozhodnou jinak. Jestliže členský stát Ehm, postupuje jinak a účetní dvůr nadále nachází chyby v platbách, pak této souvislosti musíme také říci, že musí fungovat u finančních oprav i u zpětného získávání prostředků obě dvě strany. E, zpráva komise ukazuje, že komise dnes jedná rychleji a také, že má více informací o situaci. Ale toto zatím nevedlo ke změně situace k lepšímu na úrovni projektů. Eh, účetní dvůr ve výroční zprávě z roku 2009 již zdůraznil všechno to, co již jsem řekla v roce 2012 a v roce, a tedy ve výroční zprávě 2012 tato analýze bude opakována a vy vychází z konsolidovaných dat. A také zpráva komise vychází ze stejných dat a orientuje se na finanční opravy a na zpětné získávání prostředků a nyní již účetní dvůr svou zprávu zpracoval, potom následovala zpráva komise, ale k, účetní dvůr se této zprávě také v kapitole 1 vyjadřuje. Naše zpráva byla zapracována do syntetické zprávy. A já musím říci, že vzhledem k tomuto postupu já není nemohu hovořit ke všem aspektům. Spravodaj se obrátil na účetní dvůr a ptal se, jak může zpětné získávání prostředků probíhat účinněji. Členské státy k tomu musí být motivovány tak, aby ne u, uváděli e, všechny prostředky a to souvisí také s tím, že členské státy dik- deklarují často prostředky, které jsou chybně fakturovány. V roce 2011 účetní dvůr zjistil, že členské státy mohly snadno obha- odhalit chyby pouze na základě stejných dokumentů, které podali, předložili komise, kdyby bývali si udělali eh, tu práci. A rok po roku se ukazuje, že tady kdy nadále jsou stejné chyby a nejsou opraveny na národní úrovni. Nejdříve by tyto chyby měly být opraveny na národní úrovni a potom by se měla předat výroční zpráva komisi. Děkuji vám a nyní máme tři řečníky, kteří žádají o slovo. Ano, to bylo pořadí, jak se jednotliví řečníci hlásili a nyní první řeč. Děkuji, pane předsedo, a především děkuji panu komisaři za jeho prezentaci, ale také e, soudu a e, zpravodají e, za připomínky a myšlenky. Vítám také syntetickou zprávu komise a sdělení o ochraně rozpočtu rozpočtu EU. Myslím, že to vše je velmi užitečné. Také bych chtěl říci, že když e, došlo k pokroku, a není sporné, že e, k určitému pokroku e, došlo, bychom to měli uznat a měli bychom to jasně konstatovat. A také mám za to, že jde o poměrně důležité téma, protože my chceme zajistit, aby evropské fondy byly řádně čerpány. Já se domnívám, že politika úspor byla velkou chybou a proto bychom měli zajistit, aby každé euro, které máme k dispozici v evropském rozpočtu, je vydáno správně eh, na růst a ku prospěchu eh, lidí eh, napříč EU. To znamená, každé euro má váhu v evropském rozpočtu. Kolegové určitě zaznamenali ze syntetické zprávy, že komise hovoří o opatření zjednodušení, která jsou navržena Eh, na eh, příští víceletý program do roku 2020 a také na, pro politiku soudržnosti. Myslím, že komise navrhuje nebo eh, naznačila, že eh, spolu zákonodárci eh, toto zjednodušení neberou zcela vážně. Nevím, jestli je to zcela pravda. Parlament podpořil například i cohesion proces a také společná pravidla pro všech pět fondů soudržnosti a také určité paušální nebo jednotné platby. Určitě podporujeme myšlenku zjednodušení zjednodušování i do budoucna. A e, chtěl bych, aby i členské státy vzali na vědomí toto poselství, protože oni musí také zajistit zjednodušování procesu, zejména e, ku prospěchu žadatelů. E, když se podíváte na chyby, Eh, které komise i účetní dvůr nastolili, tak z pravidla vidíme, že hlavním zdrojem eh, problémů je neschopnost dodržovat pravidla způsobilosti a také eh, veřejných zakázek. Komise řekla, že v mnoha případech jsou právě národní právní předpisy příliš komplikované, takže zjednodušení ze strany komise vůči regionům a členským státům by skutečně mělo být eh, zrealizováno více než v minulosti. Také vítám zaměření na roli členských států a jednotlivé orgány členských států Například zpravodaj to zmínil, že je nutno se zaměřit na určité členské státy, například v zemědělství, kde chybovost přesahuje 2% a to též se týká politiky soudržnosti a příslušných fondů soudržnosti. Tady e, jsme zaznamenávali opakovaně přerušení pozastavení i ve Spojeném království, pokud jde o Evropský sociální fond a e, fond e, rozvoje venkova. Je nutno ale získat více informací o tom. Možná, že by bylo možné v budoucnu získat nebo nastolit větší transparentnost a také detailnější informace ze strany komise o, o pozastavení zastavení nebo přerušení plateb zejména ze strukturálních fondů. Já bych chtěl pokračovat v práci i se svým kolegou eh, Jensem Gajerem, který právem poukázal na to, že musíme vyvodit z těch chyb i závěry do budoucna a musíme se postarat o nápravu, abychom zabránili opakování těchto chyb a eh, přijímání správných opatření. V té zprávě o udělení autory, auditory, pardon, absolutoria jsme eh, k tomu lecos Eh, navrhli například zdokonalení řídících funkcí členských států, poskytování určitého poradenství i v oblasti těch metod zjednodušení a tak dále. Možná, že byste se, pane komisaři, mohli zmínit o stavu eh, těchto opatření, která jsme navrhovali již v minulosti. Děkuji vám a nyní bych chtěl dát slovo paní Ingeborg Gressle. Děkuji vám. Já bych se chtěla zabývat třemi dokumenty, které jsou na stole. Za prvé se to týká sdělení komise o zpětném získávání prostředků. Eh, a zde chci upozornit na to, že tento dokument, včetně pracovního dokumentu, je získal, zís, zůstal za mými očekáváními. Vy tady říkáte, že je tady něco nového. Ano, 3,2% prostředků bylo získáno zpět, ale to není nic to nám všem bylo jasné, že je daleko eh, bohatší, eh, dražší mít eh, fungující systém, než získat eh, zpětně prostředky. A já musím říci, že ty systémy pořádně stále nefungují. Od roku 1994 jsou eh, v čele tři státy, eh, Španělsko, Řecko a Itálie a nyní Česká republika se stala čelním státem po Itálii předstihla Itálii. A vlastně to je otázka e, zavírání očí před realitou a to je to, tím se zabývám. A já se vždy eh, říkám, jak to každý rok v kolegiu probíhá. Tady nám se vždycky říká, který členský stát to od kdy nezvládá a to je od roku 2008, to je Bulharsko a Rumunsko a předtím se nám vy, hryády nezdělovaly a stejně tak je to v zemědělské oblasti a v dalších fondech, ale zdá se, že žádný z vašich kolegů se tímto nezýbá, jinak by všichni normálně přemýšlející lidé museli říci, že by se tím, že by se tím budou zabývat. A také já musím říci, že tento předložený dokument o zpětném získávání prostředků mě docela naštval, protože je tam celá řada, kde se to pořád opakuje. Strana 21 a 36 je stejná. Když to potom říkáme dvakrát, tak máme tlusté dokumenty, ale málo obsahu. A z toho pracovního dokumentu tam byly určité věci vyňaty pro komunikaci, pro sdělení komise. To bylo nově aranžováno, ale vlastně ten pracovní dokument je copy-paste e, tady přidaná hodnota velká není. Já bych si bývala e, představovala větší a já bych chtěla položit několik otázek. Za prvé, mám ten dojem, že komise v roce 2012 přitáhla úzdy a je přísnější, protože jednoduše v rozpočtu chybí peníze, je prostě málo plateb. A e, pletu se, že kontrolní mechanismy začnou fungovat, když nejsou peníze. To bych považovala za dramatické, protože to by podkopávalo smysl kontrol. A potom bych se chtěla dozvědět, jak ke zpětné prostředky se získávají u těch krizových zemí. To jsou ty čtyři země, kde je nucená zpráva. A co tam můžeme také získat? Tam je jenom takový eh, jedna zmínka na straně 27 eh, pracovního dokumentu, tam se hovoří o složité situaci, ale bylo by také důležité eh, o tom, abychom získali přehled o tom, co, jaké oče- prostředky můžeme očekávat, že získáme zpět. Tam se hovoří o odkladech a tak dále. A potom důležité je, jaké jsou výsledky kontrol komise v členských státech. Ty jsou, tyto kontroly jsou tady dobře uvedeny, ale bylo by důležité také vidět, jak kontrolní systémy v členských státech fungují a zdali fungují. My máme často rozdílná čísla i u těch málo čísel, které jsme dostali, které můžeme vzájemně spolu porovnat. Takže abychom zjistili, jaká čísla spočítala komise a jaká čísla spočítaly členské státy, protože jenom tak dokážeme posoudit, zda kontrolní systémy dobře fungují. Mám potom další otázky týkající se záloh co dělá komise, aby zkrátila ty absurdně dlouhé lhuty. My tady máme zajímavý dokument, asi 75 záloh je delších starších víc než 18 měsíců. 20 e, to je 16 miliard, je delších než 6 let. To nebylo vyučtováno a kde můžete zjistit po 6 letech, kde ty peníze jsou. A najednou jsme zjistili, že jsme ty lhůty ještě prodloužili. A tyto lhůty by zajímalo, jak se projevují na finanční řízení. To je záležitost, kde interní auditor by se k tomu také mohl vyjádřit, protože si myslím, že dlouhé trvání představuje je skutečné riziko u těch rezerv a u těch vlastně uh, uh, záloh. A potom tady máme také otázku strukturálního fondu. Tam uh, také ten vývoj není uspokojivý. A pak tady mám ještě celou řadu dalších otázek týkající se interní kontroly. Já jsem si před četla dramatickou zprávu od exekutivní agentury kultura, o tom bychom se také měli dozvědět. My jsme měli 11 případů OLAF, a tam byly různé nesrovnalosti, zásadní nesrovnalosti. Pouze jeden případ se opravdu dostal do rukou Olafu a potom otázka také delegací EU nebo vnější služba tvrdí, že postupy jsou složité a potom také Evropský institut pro technologii v Budapešti, tam by mě také zajímalo, jaká je tam situace. Já vám otázky pošlu písemně, ale já bych byla ráda, abychom více pracovali na této principiální otázce. Proč se tak dlouho díváme a proč potom reagujeme jenom v případech, když nám dojdou peníze? Thank you very much. Jens... Děkuji. Jens Geier, prosím. Ja, meine... Já v podstatě nemám otázky a už vůbec ne tak eh, přesné a četné, jak Inge, ale Jde mi především o strukturu uspořádání tohoto nového dokumentu, který máme poprvé před sebou. Ano, navzdory všemu, co lze podrobně kritizovat, mi jde především o zdůraznění jedné věci. A vracím se vždy k bývalému členu Evropského účetního dvora panu Boničimu, který, když jsem byl nový zde ve výboru, nám vždycky ukazoval jeden dokument a vysvětloval, že lze chyby korigovat eh, dvěma způsoby. Za prvé zlepšovat kontrolní systémy, na tom pracujeme a také povzbuzujeme komisi, aby když eh, zjistí, že kontrolní systémy eh, fungují nedostatečně, aby pozastavila nebo přerušila platbu. Tato čísla narůstají, to znamená, musíme vzít v potaz, že komise reaguje na to, co si přejeme. A ta druhá možnost, kterou pan Boniči zdůrazňoval, spočívala v korekci chyb tím, že se postaráme o tom, aby chybné platby byly přenášeny na správné projekty, anebo eh, aby byly peníze napřed vráceny když jsem požadoval tento dokument, tak jsem také měl představu, že získám určitý srovnávací dokument o tom, jak se eh, ta chybovost, kterou jsme eh, deklarovali nebo objevili v uplynulém období, jak se ta chybovost pak vyvíjela dále ve světle těch eh, zpětně získaných prostředků a korektur. A na tomto pozadí nyní říkám, ano, když uvidíme, a kolega Piper právě poukázal na ta červená čísla, že zpětná získávání v této výši fungují, pak to politicky znamená v konečném důsledku též, že e, chybné platby byly i v tomto rozsahu korigovány. A to je něco, s čím se můžeme spokojit, že komise e, ve své roli strážkyně evropského rozpočtu si plní svou práci. Ano, Inge, možná ne dostatečně rychle, a také e, otázka těch odkladů, e, na to jsem také narazil a to by mě také zajímalo, ale především musíme přece konstatovat, že chyby, které my a mnozí ostatní kolegové kteří se zabývají výroční zprávou účetního dvora, možná nevždy dostatečně, mají v podstatě pouze eh, zájem eh, stěžovat si na vysokou chybovost, ale když ji tedy objeví, tak eh, musíme na to pohlížet ve světle historického procesu korekce a to se daří. Ano, e, účetní dvůr, s nímž jsem o těchto věcech již diskutoval, říká obvykle ano, ale to nelze zcela e, zúčtovat e, s korekturami, protože ty korektury, respektive zpětné získávání nelze vždy během toho nebo téhož roku přiřadit k chybám. Ano, to je pravda, to je správný, ale také typický argument auditoru. Politicky mě především zajímá na tom to, zdali můžu předstoupit před voliče a před eh, daňové poplatníky a říci jim, ano, evropský rozpočet je chráněn dobře, respektive komise dělá, co může. A jsem ochoten říci, že je to lepší, než jsme se obávali. A toto, myslím, je zpráva, která stojí za to. Myslím, že situace ve Španělsku volá ještě po přesnějším eh, prošetření. Eh, my eh, jsme příležitostně v tomto výboru na tu situaci již narazili a komisař Šemeta na to i poukázal ve svém projevu, že to souvisí s problematikou regionalizace ve Španělsku, kde, a to je můj dojem, na státní úrovni není přesně stanoveno, kdo je zač odpovědný v rámci té regionalizace, kdo připravuje plány, kdo je kontroluje, kdo je odpovědný za jejich dodržování. Já si nedovedu představit, že španělské úřady skutečně promrhávají nebo nechají ztratit eh, tolik eh, peněz. Jsou to chyby a ty chyby jsou nesmírně vysoké. To nás nemůže nechat v klidu, ale musíme přesně pracovat na příčinách a musím říci, že jsme cestovali již dále kvůli menším finančním obnosům. Budeme s koordinátory hovořit o tom, kam vyšleme delegace, delegaci 214 respektive v roce 2014 eh, po volbách. Možná, že se budeme muset ve světle těchto otázek eh, eh, ještě jednou odebrat do Španělska, abychom se snažili chybovost snížit. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Už někdo jiný se nehlásí do rozpravy, takže bych se obrátil na pana komisaře Šemetu. Můžete se vyjádřit k tomu, co jste si teď vyslechl od poslanců. Pane předsedo, pokud dovolíte, paní Gresle položila několik otázek ohledně interních auditů a specifických konkrétních auditů, které provedl náš interní auditor, který je tady dnes s námi, takže možná by mohl začít tím, že se vyjádří k otázkám konkrétních auditů UAT u těch dlouhých prodlev, eh, u plateb a já potom budu pokračovat eh, a vyjádřím se k těm obecnějším otázkám. Eh, request not talking to... Prosím, nehovořte příliš dlouho, protože jsme nabrali spoždění, takže prosím, pane auditore, máte slovo. Merci, monsieur président. Eh, Děkuji, pane předsedo. Nejsem si jistý, jestli jsem pochopil otázku paní Gresle. Pochopil jsem jednu z těch dvou. Týkala se Evropského technologického institutu v Budapešti. Služba interního auditu provedla auditní misi, která skončila v dubnu tohoto roku a Vydali jsme určitá doporučení, která jsou veřejná, protože jsou obsažena ve výroční zprávě této instituce a je to k dispozici na jejich stránkách. Ve chvíli, kdy o tom hovoříme, tak eh, tato doporučení vedla k vytvoření akčního plánu, který schválila správní rada institutu a právě se tento akční plán realizuje a my to velmi pozorně sledujeme. Já v této chvíli nemohu poskytnout další detaily. Samozřejmě v rámci procesu udělování absolutoria máte právo požádat o informace o ty řekněme, důvěrné dokumenty, jako je auditní zpráva. Ta druhá agentura, o které hovořila paní Gresle, to jsem nepochopil. Tam prý také byla nějaká zpráva, auditní zpráva, a nevím, o kterou instituci se jednalo. V každém případě jsem připraven zodpovědět všechny dotázky, otázky paní Gresle buď teď nebo později. Děkuji, říká předseda, takže pane komisaře, teď jsme všichni ve vašich rukou. Děkuji, já se pokusím být stručný. Ze všeho nejdříve se chci vyjádřit k vystoupení paní Kalulejte. My zde máme rozdílné názory na určité věci. A smlouva jasně stanoví, že role komise je chránit evropský rozpočet a opatření, která implementujeme, ať už jsou preventivně, ať už se jedná o pozastavení plateb, přerušení plateb, anebo ať už se jedná o tu korektivní větev, zpětné výběry neprávem vyplacených peněz a tak podobně, tak toto všechno jsou opatření, která buď předcházejí chybám, anebo napravují chyby do opravdu vysoké míry, jak zde je prezentováno ve zprávě. A ano, pravidla, která existují, umožňují členským státům nahradit chybné projekty novými projekty, ale je jasné, že tyto projekty, nebo tedy předpokládat, že tyto projekty budou předmětem chyb, tak to je předpoklad. Eh, Členské státy se musí poučit z chyb, které udělali a potom se rozhodnout pro projekty, které budou bezchybné. Pokud jde o zpětnou působnost, všichni souhlasíme s tím, že zpětná působnost, retroaktivita je špatná věc, nicméně v rámci uh, nebo tedy v současném právním rámci je to povoleno a my žijeme v právním státě, takže pokud zákon umožní členským státům takto postupovat, tak, tak můžou. A tento zákon eh, byl přijat spoluzákonodárci, parlamentem a radou. Všichni víme, že v příštím programovém období navrhujeme velmi jednoznačně, aby retroaktivita byla vyškrtnuta ze systému. A doufám, že k tomu opravdu dojde, až bude uzavřena konečná dohoda o nařízení o politice soudržnosti. A totež nebo tedy podobná věc, souvisí s těmi jednoznačnými nebo tedy čistými korekcemi, nápravami podle současných pravidel uprostřed finančního rámce nemůžeme nařídit korekce. Na konci je to možné, tedy pokud je celková výše těch korekcí vyšší než eh, výše těch projektů, které provedly členské státy, tak to potom vede tedy k čisté korekci, ale ne v rámci víceletého finančního rozpočtu. Pokud jde o otázku prevence versus náprava, o které hovořila i paní Gresle, tak já plně souhlasím, že je důležité opravdu zajistit, dostatečnou úroveň prevence z nástroji, které máme k dispozici, především díky přerušení a pozastavení plateb a Vysoké částky, které vidíte v této zprávě, svědčí o tom, že používáme tuto preventivní větev, jak jen to je možné. Nicméně, když odhalíme chyby později, je naší povinností, jak říkala paní Kalulajte, napravit tyto chyby. A to je součástí práce komise, která byla značně posílena v průběhu uplynulých let. Paní Kreslo se velmi dobře pamatuje, že s novým finančním nařízením budeme muset předkládat také odhady nákladů na kontroly, když budeme předkládat nové legislativní texty. A bude to také vám k dispozici. Budete moci posoudit, zda náklady na kontroly skutečně odpovídají výsledkům kontrol, takže s tím novým finančním nařízením bude mnohem transparentnější situace, pokud jde o náklady na kontroly a dopad na finanční řízení, zdravé finanční řízení. Pokud jde o otázku nedostatku peněz, je to důvod ke zintenzivnění práce ne. Služby komise implementují a diskutovalo se o tom i ohledně nebo tedy v souvislosti s předcházejícími absolutory, že komise musí posílit svou práci, jak už na poli prevence, tak i na poli korekcí, náprav a komise se řídila těmito doporučeními a to vedlo ke značnému navýšení objemu finančních eh, oprav, ale také na poli prevence to vedlo k těm pozastavením a přerušením plateb. Pokud je o opatření na zjednodušení, o kterých hovořil také pan Vogan, Pravděpodobně dobře víte, že komise navrhla balíček opatření na zjednodušení pro příští víceletý finanční rámec a bohužel mnoha z těchto opatření v průběhu jednacího procesu se nějak vypařila. Je to samozřejmě škoda, ale je to také práce pro spolu zákonodáce, aby dospěli ke kompromisům a my jako komise jsme předložili i zvláštní sdělení o zjednodušujících opatřeních. Podporovali jsme je velmi ostře, velmi silně, bojovali jsme za specifické nástroje, které by mohly zjednodušit postupy, protože plně souhlasím s paní Kalulejte, že pokud budeme mít jednodušší postupy, tak to povede k nižší chybovosti. A to je zjevné, nicméně když přijde na velmi konkrétní legislativní texty, tak eh, dobré nápady nejsou vždy akceptovány. Pokud jde o větší transparentnost, a přerušení a pozastavení plateb, poznámka 6 k výročním účtům obsahuje seznam členských států, kde byly uplatňovány přerušení a pozastavení plateb, takže jsme velmi transparentní, pokud jde o poskytování informací o přerušení a pozastavení plateb. A pokud potřebujete ještě více informací, samozřejmě můžeme se podívat na to, co konkrétně vám můžeme poskytnout eh, ještě k tomu, co už je obsaženo v poznámce 6 eh, k výročním účtům komise. A pokud jsem správně pochopil otázku paní Gresle ohledně zemí v krizi, já jsem to pochopil tak, že vaše otázka implikuje, že jsme polevili ve vztahu k těmto zemím, ale to rozhodně není ten případ. A pokud dojde k nějakému porušení pravidel v programových zemích, tak i přesto, že tyto země jsou v obtížné finanční situaci, tak my na ně uplatníme velmi důsledně tato pravidla, tato opatření, ať už se bude jednat o preventivní opatření či nápravná opatření. A abych se vyjádřil ještě k otázce uplatnění nápravných opatření na regionální fondy a sociální fond, jako tam hovořil pan Píper, pan zpravodaj, tak je pravda, že když byl tento nástroj zaveden, tak sociální fond tak tyto nástroje byly užívány aktivněji ve vztahu k sociálnímu fondu a také regionálním fondům, ale v uplynulých letech jsme srovnali, přizpůsobili postupy u obou dvou těchto fondů a teď oba fondy uplatňují pravidla zcela identickým způsobem a to také vede ke zvýšení objemu korektivních nápravných opatření, také v oblasti regionálního fondu, jak také vidíme z čísel uvedených ve zprávě. Na závěr. Paní Gresle, vy jste říkala, že očekáváte více, nebo že jste očekávala více o této zprávě. Já si myslím, že právě proto by bylo vhodné uspořádat workshop s poslanci, kde bychom do podrobností diskutovali o všech ustanoveních tohoto sdělení a mohli bychom diskutovat také o potřebných doplňkových informacích, pokud je budete potřebovat, protože některé Otázky jsou poměrně komplikované a nesnadno pochopitelné a takovýto workshop by mohl pomoci vytvořit mnohem lepší pochopení aktivit v oblasti ochrany evropského rozpočtu, jak jsme se to snažili prezentovat ve svém sdělení. Toto je první sdělení svého druhu a samozřejmě budeme připraveni vyslechnout si vaše doporučení, jak toto sdělení do příště, nebo tedy pro budoucnost zlepšit. A na závěr bych ještě rád poděkoval panu Gajerovi za jeho komentáře, kde vyjádřil přesvědčení, že nástroje, které má komise k dispozici, jsou skutečně používány, že je používáme čím dál více a samozřejmě nic není dokonalé, ale za současného systému kontrol můžeme říci, že evropský rozpočet je komisí dobře chráněn. Děkuji vám, pane komisaři a pan zpravodaj, pan Pieper, se chce ještě závěr vyjádřit? Ano, děkuji vám, že závěrem mohu ještě podat hodnocení. Nejdříve technická záležitost týkající se vnitřního auditu. My ještě předložíme několik otázek písemně. Bohužel jsme dnes neměli dostatek času. Ale přesto, pane komisaři, vy navrhujete workshop. Já jako zpravodaj vám nedám, neudělám tu radost, že se tady budeme zaplétat do technických detailů. My máme dostatek informací, my víme, že celá desetiletí se dělají chyby a pořád ve stejných zemích. Na začátku jsem vědomně se ptal na tom, jaké závěry nyní vyvodíte. Vy jste se pokusil mi na to odpovědět a snažil jste se to vysvětlit autonomními oblastmi ve Španělsku, ale o důsledcích jste nehovořil a podíváme-li se na nová čísla ze Španělska, tak se to ubírá zase stejným e, směrem. Samozřejmě dáváte pozor a funguje systém finančních oprav, ale za celá ta léta se přicházíme o strašně moc a to finančnímu rozpočtu škodí. A my nyní očekáváme, že co nejdřív přijde reakce, jak komise uvažuje, že zjedná nápravu v těchto příslušných zemích ano, my budeme také žádat o zvláštní zprávy ze strany účetního dvora a také od komise pro tyto země. My také budeme žádat o to, aby komise měla větší odpovědnost za program v těchto zemích a také nemůžete se nyní vymlouvat na to, že tady jsou návrhy, kde od pana Barosa, jak se sníží požadavky a podobně a zákonné povinnosti a to vysvětlení, které jste nám předložil, je, to je nedostatečné. A já chci závěrem také ještě chci říci, my jsme vás pozvali na slyšení v listopadu. To jsou naše workshopy, které my vám nabízíme, ale zatím jsme nedostali příslip účasti ze strany komise. To vám tedy také připomínám a my také zpracujeme písemně závěry. Vy jste se nám to tady snažil trošku vysvětlit, ale žádné závěry pro budoucnost jste nevyvodil. A proto to bude ještě také zajímavé, jak se budeme nadále vypořádat s absolutoriem. Děkuji vám, děkuji vám, pane Pípere, pane komisaři, dámy a pánové. Závěrem několik připomínek z mé strany. A pan Gajer tady hovořil o budoucích volbách a voliči se nás budou ptát na fungování, finanční fungování EU. A také za druhé, si musíme uvědomit, že se snažíme vytvořit zodpovědnou komisi, protože my také poslanci jsme zodpovědní a také vlády jsou zodpovědné, ale jak to vypadá s komisí? Komise hovořila o vysoké chybovosti, ale stále to vypadá, že všechno běží dobře. Pak se také hovořilo o rozdílech mezi EU a účetním dvorem. Na straně jedné to znamená, že vy jste nezávislé orgány, ale z hlediska faktů by žádné rozdíly být neměly. A my bychom také se měli poučit ze stávající situace. A nyní končí naše volební období a tady jde o to, že my chceme, aby komise byla skutečně odpovědná a potom Evropský parlament by také měl fungovat jako skutečný parlament. A my bychom měli také ocenit snahy pana komisaře, ale když vidíme, jak některé členské státy také komplikují postupy na národní úrovni a možná opravdu někdy je tvořivost členských států úplně nekonečná. Já děkuji za vám za tuto rozpravu, děkuji zástupcům účetního dvora, děkuji panu komisaři, děkuji také členům našeho výboru. A pane komisaři, můžete nadále zůstat mezi námi. Delegace výboru eh, do Bulharska v souvislosti s vyřazováním jaderných elektráren z provozu a z fondy EU. Vedoucí delegace je Ingeborg Gressle.